Yes. Okay. Uh, chers collègues, ladies and gentlemen, we'll start. So please um, have a seat. Začneme, takže se prosím posaďte. Prvním bodem je schválení pořadu jednání. Je všechno v pořádku? Jste všichni spokojení s návrhem pořadu jednání? Dobře, v tom případě pokročíme dále. Druhým bodem je schválení zápisu ze schůze, která proběhla 5. a 6. listopadu 2014. Chcete k tomu, k tomu něco dodat nebo něco pozměnit? Ne? Děkuji vám. V tom případě můžeme pokračovat dále. Žádná sdělení předsedkyně nejsou, takže tím jsme vyřídili bod 3. A k bodu 4 dám slovo paní Samek Jde o hodnocení strategie pro rovnost žen a mužů 2010 až 2015 jako příspěvku k dosažení cílů eh, pekingské akční platformy. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dámy a eh, několik málo pánů, přeji vám eh, dobré odpoledne. Já bych vám chtěla stručně představit studii, kterou jsme provedli na téma strategie rovnosti, pro, rovnosti mužů a žen v letech 2010 až 2015. My jsme tuto studii provedli proto, abychom podpořili váš výbor při hodnocení strategie směrem k dosažení cílů pekingské platformy. A záměrem také bylo eh, vykonat toto hodnocení, abychom z nich eh, načerpali určité indicie a doporučení pro naši budoucí strategii po roce eh, 2015. Já si myslím, že ta studie bude k dispozici za pár dnů. Toto je pouze takový výtah. Ta studie se dělí na tři hlavní části. První z nich tvoří hodnocení víceletého politického rámce pro rovnost pohlaví na evropské úrovni a také e, jednotlivých strategií v rámci tohoto politického rámce a soustředí se na vztahy mezi strategií z, letech, z let 2010 a 2015 a e, pekingskou e, akční platformou a dalšími mezinárodními iniciativami na e, půdě rovnosti pohlaví v Evropské unii. Druhá kapitola se zaměřuje na hodnocení této strategie z hlediska toho, jak přispívá k pekingské platformě a e, jaká opatření tedy e, hodlá zavést v rámci e, Evropské unie i na mezinárodní úrovni. A zvláštní důraz je kladen na vnitřní i vnější koherenci této, plat, této strategie. Jestliže tato strategie naplňuje potřeby evropských zemí v rámci Evropy, jestli existuje koherentnost mezi jednotlivými prioritami v rámci této strategie a dále tu máme externí koherenci, tedy vztahy s dalšími programovými dokumenty e, pro rovnost pohlaví a dále implementace této strategie. Co e, bylo vykonáno a jestli došlo k nějakému e, efektu a zkoumá se tu také monitorovací a systém a systém podávání zpráv. Třetí kapitola to vše schrnuje a vyvozuje určité návody na zlepšení pro strategii do budoucna a abychom zajistili vyšší účinnost budoucí strategie. To hodnocení eh, vycházelo eh, zejména z eh, rešerší, ze zkoumání existujících studií a dokumentů. Dále jsme prováděli interview, ale bohužel jich nebylo mnoho, protože jsme na studii měli velmi málo času. Zvolili jsme analytický přístup založený na analýze politik a e, hodnocení. E, já teď velice stručně schrnu hlavní e, klady a zápory, které jsme zjistili při analyzování všech těch dokumentů a strategií a e, také budu hovořit o těch náznacích, které si myslím, že tam jsou e, ohledně toho, jak zlepšit relevantnost a e, účinnost budoucí strategie. Hlavní klady. První důležitý faktor je zvolení dvojího přístupu, tedy přístup založený jak na konkrétních akcí, tak na mainstreamingu tedy, eh, tedy snaze prosazovat genderovou problematiku napříč všemi eh, politikami a programy, které členské státy a Evropská unie provádějí. Eh, dalším velkým kladem je identifikace prioritních oblastí, na které je potřeba tuto strategii zacílit. Je to pět hlavních priorit, na které se tato strategie zaměřuje. pokud jde o přiměřenost této strategie vůči potřebám v Evropské unii, pokud jde o genderovou rovnost, domníváme se, že priority, které byly vytyčeny v roce 2010, jsou relevantní v evropském kontextu. Takže byly vybrány relevantní priority pro evropský kontext. Dalším důležitým kladem e, je fakt, že existují úzké vazby mezi strategiemi rovnosti pohlaví Evropské unie a strategickými cíly e, pekingské platformy. E, pekingské akční platformy a to zejména eh, pokud jde o některé problémy, které jsou zejména důležité v evropském kontextu. Eh, je to ekonomická nezávislost žen, vzdělávání a školení, eh, násilí založené na genderu, ženy v rozhodovacích procesech a institucionální mechanismy na podporu žen a na podporu jejich začlenění do naší společnosti a ekonomiky. Méně důrazu se klade na další otázky, e, které jsou částí pekingské platformy. ale tyto další otázky jsou také méně relevantní pro evropský kontext. Strategie už naplnila mnoho z těch cílů, kterých chtěla dosáhnout, a to zejména pokud jde o e, informační kampaně, informační akce, e, vytváření webových stránek a informačních letáků, také pokynů, studií, výzkumných projektů, školicích materiálů a e, co je podle mě zejména důležité, také vývoj nových nástrojů pro sběr dat. Eurostat nyní produkuje mnoho e, informací e, seřazených a kategorizovaných podle e, pohlaví. A to se týká velice důležitých témat. A nejen Eurostat, ale i další agentury, jako je EIG, nebo FRA také provádějí výzkum a schrnují výsledky s, s přihlédnutím k pohlaví, o čemž se dříve vůbec ani neuvažovalo. Takže to je velice důležitý výsledek, ke kterému přispěla tato strategie. Pak je to několik legislativních a nelegislativních opatření, eh, které tato strategie podpořila, přestože v některých případech eh, legislativní proces ještě stále probíhá. Jaké jsou hlavní slabiny a eh, úzká místa této strategie? Jednou z důležitých věcí je, že e, akce, které strategie předvídala, byla, byly identifikovány pouze velmi obecně. Nebyly e, vytyčeny konkrétní cíle nebo nějaký časový harmonogram, kdy dosáhnout e, jakého cíle a kdo bude mít odpovědnost za implementaci těchto akcí. Takže tu není příliš eh, jasně stanovená odpovědnost a časový horizont cílů. Pak je tu několik eh, nových eh, výzev, které se objevily v době, kdy strategie už probíhala a které budeme muset zohledňovat v budoucích strategiích Například jde o e, problémy týkající se sociodemografických změn, problému stárnucí populace, a faktu, že e, staří lidé jsou většinou ženy a mají velice nízký příjem. To jsou problémy, které s tímto souvisejí. Pak jsou to problémy týkající se migrace, migračních toků a tady jsou také rozdíly mezi muži a ženami. To je další aspekt, který je potřeba řešit. A pak tu máme velkou otázku efektu toho, té dlouhodobé ekonomické krize, která postihla většinu evropských zemích a má velice rozdílný dopad na muže a na ženy zatímco eh, na, pro muže byl ten dopad velice rychlý, ti rychle pocítili přímo dopad krize od jejího samotného začátku, eh, to byl vel, došlo k velkému úpadku zaměstnanosti mužů, ale eh, u žen se začínají ty negativní efekty projevovat až nyní a budou e, ještě silnější, protože ženy budou mnohem silněji postiženy rozpočtovými škrty, fiskální konzolidací a tak dále. Protože většinou první, kde se škrtá, jsou sociální služby. Takže ženy zase budou muset nést tu největší část zátěže na, na, budou se muset věnovat péči o rodinu a příbuzné a bude na to čím dál méně peněz. V posledních letech byly provedeny určité reformy, teď mám na mysli například důchodové reformy, změny eh, socia- systému sociálního zabezpečení, změny systému dávek a tady také eh, byly velké rozdíly mezi účinkem na muže a na ženy. A je velice důležité vědět ještě před implementací nějaké takové politiky, eh, jaké budou rozdíly v, v efektu na muže a na ženy a kdo za takovéto politiky zaplatí. Pak je tu ještě další problém, kterým je eh, neefektivní nebo neexistence efektivního monitoringu a hodnocení dosaženého pokroku této strategie. Existuje skupina složená z lidí, kteří pocházejí z různých generálních ředitelství komise a ti monitorují, co e, jejich generální ředitelství dělají pro rovnost pohlaví. Nicméně není to nějaký zavedený systém, který by sbíral data a měl indikátory a struktury a neprobíhá žádné hodnocení toho, co bylo vykonáno, jak to bylo vykonáno a jaké jsou dopady. také efekt genderového mainstreamingu těchto strategií je velice omezený. A to zejména v politických oblastech, které se nepovažují za přímo relevantní v problematice genderové rovnosti. To jsou například všechny politické oblasti týkající se životního prostředí, dopravy, komunikací, mezinárodního obchodu, makroekonomiky a fiskálních politik – nebo média a komunikace, také průmyslové politiky a tak dále. Je mnoho oblastí, kde neexistuje povědomí o důležitosti nějakého například posouzení dopadu na eh, pohlaví protože genderový mainstreaming nám říká, že každá politika může mít rozdílný dopad na muže a na ženy. Takže i tyto politické oblasti bychom měli považovat za důležité a měli bychom hodnotit, jaké by mohly být efekty eh, jednotlivých eh, rozhodnutí a jak, je tedy rozdílný dopad na muže a ženy. Na druhé straně tu máme celou řadu oblastí, jako je zaměstnanost, sociální služby a tak dále. Takže je důležité zlepšovat eh, genderový mainstreaming i v těchto dalších politických oblastích, oblastech. A jedním z indikátorů je, že eh, genderová rovnost není explicitně zmíněna mezi hlavními prioritami strategie Evropa 2020. Je to tam pouze velice eh, implicitně řečeno. Máme tu těch sedm vlajkových iniciativ, tam se hovoří o eh, rovnosti pohlaví, ale nevěnuje se tomu konkrétní pozornost. A potom tu máme dvě kritická místa, e, která stěžují implementaci této strategie. Jednou z nich je nedostatek zdrojů, jak lidských, tak finančních, které by byly potřeba na efektivní implementaci této strategie. E, v DG Justice existuje e, oddělení pro rovnost pohlaví, která má opravdu velice málo zdrojů a je, není možné, aby těch několik málo lidí, přestože jsou velice zapálení pro věc, vůbec eh, byli schopni prosazovat tuto strategii u všech ostatních generálních ředitelství. A kromě toho jde pouze o oddělení jednoho z generálních ředitelství a proto nemají příliš kompetence k tomu, aby eh, tlačili ostatní generální ředitelství k tomu, aby začlenovali rovnost pohlaví do svých rozhodovacích procesů. Dalším problémem eh, je slabá institucionální kapacita. Respektive to je to, co jsem teď řekla. Tedy, že je těžké pro jedno oddělení určitého generálního ředitelství, aby tlačilo na efektivní mainstreaming genderové problematiky v ostatních generálních ředitelstvích, protože jsou vlastně s nimi na stejné úrovni. Takže v podstatě k tomu nemají kompetence k tomu, aby vyvíjeli silnější tlak. Takže to byl takový velice stručný přehled toho, jaké jsou hlavní kladné a záporné body. A nyní, eh, jaká doporučení v té zprávě předkládáme? Některá z nich se týkají toho, jak můžeme zlepšit eh, relevantnost, zvýšit důležitost strategie pro rovnost pohlaví. zejména v rámci strategie Evropa 2020. Tam bychom opravdu měli povýšit roli této strategie oproti všem ostatním strategickým dokumentům, e, které evropské instituce e, produkují. Mimo jiné je pro nás důležité zaměřit se na všechny politické oblasti, které jsou důležité pro rovnost pohlaví, a to jak v rámci tématu zaměstnanosti a sociálního začlenění. Já už jsem eh, hovořila o těch problémech demografických změn, migrace, eh, sociální ochrany důchodů a tak dále ale také je potřeba se zaměřit mimo rámec zaměstnanosti a sociálního začlenění. Tady to jsou témata jako ekonomika, životní prostředí, komunikace a média. Role médií je velice důležitá. Pokud jde například o vytváření stereotypů, dále jsou to oblasti jako rozpočtová politika, doprava, ty rozpočtová politika, tam se činí ta, ta pravá rozhodnutí. A my jsme minulý rok vypracovali studii pro výbor FEM, eh, která zkoumala, do jaké míry eh, existuje mainstreaming v parlamentních výborech. A v rozpočtovém výboru vůbec nikdo nepřemýšlel o problémech rovnosti pohlaví při eh, rozhodnutích o rozpočtu vůbec jaksi nebyla ve hře nebyl ve hře ten aspekt rovnosti pohlaví. To je velký problém, například. Dalším důležitým eh, cílem je poskytnout adekvátní finance na rozvoj indikátorů, eh, sběru dat a výzkumu ve všech eh, politických oblastech protože ten problém je často v tom, že není, eh, jist, není jasné, jak řešit problémy rovnosti pohlaví v ostatních oblastech, v jiných oblastech, jako například je doprava nebo životní prostředí nebo průmysl. Za to ale je možné, jak je možné sledovat, jak jednotlivá rozhodnutí v této oblastech postihují rozdílným způsobem muže a ženy. Tady však potřebujeme více výzkumu, více dat a více indikátorů. Do toho tedy potřebujeme investice. Investice do výzkumu a sběru dat. Už e, toto úsilí začalo a je jedním z hlavních výsledků této strategie, ale je potřeba ho dále zlepšovat. E, dalším důležitým e, Eh, cílem je zaměřovat se mnohem více na muže, než tomu bylo do posud. Muži eh, stejně e, jako e, ženy e, se například dnes zapojují do problematiky násilí na ženách. Muži se také zapojují do informačních kampaní a podobných projektů. A to je velice důležité, protože problém násilí na ženách je spíše problém mužů než problém žen. Muži musí změnit své chování. Takže právě oni se musí zapojovat do politických rozhodnutí a informačních kampaní. A dále jde o to, jak se zaměřovat na eh, specifické skupiny obyvatelstva, protože ne všechny ženy jsou stejné, jsou mezi nimi také rozdíly, podobně jako u mužů. A proto bychom ještě měli postihovat tyto rozdíly mezi staršími, mladšími ženami, znám například eh, z různých eh, etnických menšin nebo ženy s nižším stupněm vzdělání a tak dále. Je tady řada skupina eh, mezi ženami, které musíme zohlednit při formulování politiky. A dále jde o to, jak zlepšit relevantnost genderové rovnosti ve veřejné debatě, protože jde o to, jak přivést pozornost na tyto otázky vzhledem k tomu, že to jsou důležité věci pro například hospodářský růst a e, soudržnost ve společnosti a tak dále. Takže jde o to, jak široké veřejnosti vysvětlit důležitost těchto otázek, zejména nyní, kdy krize tyto věci trochu upozadila. a my bychom se měli snažit, aby se to udrželo jako téma v veřejné diskuzi. A dále jde o to, jak zlepšit efektivnost. Například bychom měli definovat akční plán na evropské úrovni, který by konkrétně definoval úkoly všech institucí, které vstupují eh, do hry Nemělo by se to vztahovat pouze na jednotlivé instituce, jako je komise nebo parlament nebo členské státy, ale mělo by se skutečně vztahovat na všechny aktéry v Evropě, kde by byly obecně, ale i konkrétně stanovené cíle a kroky k jejich dosažení. Potom bude potřeba zavést nějaký monitorovací mechanismus, který by zase se měl opírat o jasné definování těch priorit a jejich načasování, Dále jde také o hodnotící nástroje a finanční zdroje. Dále je potřeba to lépe propojit s tím obecným eh, rámcem politiky, jako je například eh, strategie 2020. a mezinárodní strategie, jako je právě ta pekingská platforma. Musí také dojít eh, k mnohem aktivnějšímu zapojení členských států, nejenom agentur Evropské unie, aby i ty byly silnější při, nebo měly výraznější v implementaci této strategie. Evropská unie by se také měla snažit mobilizovat eh, organizace združující ženy, které mohou také sehrát velmi důležitou roli v provádění strategie. A to jak na eh, celoevropské, tak i na národní úrovni. Musí panovat jasný závazek, že genderový mainstreaming bude probíhat ve všech institucích, například také ve všech generálních ředitelstvích komise. Dále je potřeba, aby také závazně byly prováděna, byla prováděna hodnocení dopadů všech politik v oblasti genderového mainstreamingu. A také musíme budovat kapacitu, aby toho šlo všechno využívat. Je potřeba eh, například poskytovat eh, různá školení, všechno ta obecná školení by měla obsahovat i modul o genderové rovnosti. To by se mělo promítnout také do rozpočtu. aby všichni zaměstnanci měli kompetence potřebné k zohledňování těchto otázek ve své práci. Například se to týká agentury AIGE, která by mohla pomoci technicky s doporučeními, jak to provádět v praxi. A teď, abych zhrnula ještě doporučení pro jednotlivé instituce, například pro komisi. My si myslíme, že komise by měla vytvořit ve všech generálních ředitelstvích komise zvláštní oddělení, která by se zabývala genderovou rovností a stanovit jim jasné úkoly a to, jakým způsobem budou vstupovat do formulování různých politik a strategií. Dále je potřeba posílit referenční rámec všech oddělení v komisi A je potřeba, aby tato oddělení eh, se zabývala všemi relevantními aspekty. jde také o to, co by ta jednotlivá ředitelství mohla dělat eh, v této oblasti a na závěr by potom měla sformulovat svou strategii a výsledky, kterých bylo dosaženo. Jde potřeba tedy sledovat pokroku, kterého se bude dosahovat, tak, aby bylo, existovalo nějaké časové srovnání. A dále je potřeba také, aby vznikla doporučení pro jednotlivé členské státy. Máme doporučení pro Evropský parlament, například zase tady posílit ta oddělení, která mají genderovou rovnost na starosti, lépe definovat priority a také bude potřeba to více propojit s tou obecnou strategií do roku 2020. A dále by také eh, bylo možné, aby se tato strategie součástí evropského semestru a zase je potřeba monitorovat eh, přijímanou legislativu a její dopad na rovnost pohlaví. A teď členské státy, i ty by měly každý rok předkládat zprávu o provádění této strategie. A zase by na základě toho mohli získávat doporučení od evropských institucí. Paní Samek za... Děkujeme paní Samek za tento rozsáhlý příspěvek a ještě než dám slovo společné zpravodajce, tak dovolte, abych mezi námi přivítala skupinu náštěvníků, poslankyně von Storch. Ti návštěvníci jsou tady v sále. Vítám vás tady. A nyní budeme pokračovat. A tímto dávám slovo společné zpravodajce k této zprávě, paní Marie Noč. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Vám děkuji za eh, tuto možnost eh, chopit se slova. Chtěla bych vám poděkovat za to vaše hodnocení. Myslím, že jste nám pomohla s tou eh, důležitou základní prácí před přípravou naší zprávy. Myslím, že už jsme díky tomu na dobré cestě. Myslím, že eh, to všichni eh, bychom mohli rádi podepsat, protože nic to, co jste říkala, bychom neměli eh, zanedbat. Tady v této oblasti jde o to, že je tady pět prioritizovaných oblastí, které je potřeba z toho vymezit, v tom vymezit, ale jak se také říkala vy, je potřeba si uvědomit ty slabé stránky obsažené v té předchozí zprávě, tedy že tady definice těch cílů a jasné předělení prostředků na tyto cíle, to všechno eh, není dostatečně rozpracováno v této strategii. Takže eh, tam eh, bylo malé zaměření na přijímanou legislativu a vůbec tam naprosto chyběly jakékoliv sankce, které by měly být aplikovány, pokud se určité cíle nenaplní. A dále si myslím, že v té příští strategii eh, by měly být zohledněny ty různé oblasti, o kterých jste hovořila vy. O, to už eh, my sdělili také stínové eh, zpravodajky, tam jde například o mobilitu, energie, zdanění, demografické pro změny a tak dále. Toto všechno jsou oblasti, které by tam silněji měly být zohledněny. Potom jde o finanční eh, stránku věci a také personální posílení těch příslušných opat- eh, oddělení. Vy jste jmenovala i muže jako důležitou cílovou skupinu, například eh, v oblasti násilí proti ženám. A to jsou často pachatele. Já vám v tom dávám zapravdu, ale myslím si, že i tato strategie by si měla uvědomit, že i někteří muži jsou znevýhodněni eh, z důvodu svého pohlaví. Mohla bych tady uvést několik příkladů. Je tady, eh, tady eh, řada těchto oblastí, kde bychom na ně neměli pohlížet jenom na ty aktéry nebo na ty pachatele, ale i jako cílovou skupinu. Měli bychom se poučit z té předchozí zprávy. Ta současná zpráva by měla být mnohem praktičtěji orientována, co, kdy, kde a jak. Tedy, které instituce budou mít na starosti které oblasti a také by to mělo být opatřeno časovými termíny, aby vůbec bylo možné provádět hodnocení pokroku už té předchozí zprávě měla na starosti určité, komise určité oblasti a nemělo by to všechno probíhat v nějakém vaku, ale mělo by to všechno probíhat eh, v jasném časovém rámci, aby bylo jasné, jestli se tady něco mění nebo ne. Tak předchozí strategie byla možná dobrá, ale nebyla moc eh, prakticky orientovaná. Teď je potřeba to znovu nastartovat a postarat se o to, aby se skutečně zlepšilo postavení žen. Je trochu škoda, když se podíváme na tu předchozí strategii, a tady by mě zajímalo, co si o to myslíte vy, do jaké míry ta předchozí strategie se vůbec dostala na veřejnost, nebo jestli to byl spíše interní dokument, a nebo jestli vůbec ho vzali na vědomí nějaké eh, organizace združující ženy nebo vlády členských států a tak dále. Myslím si, že ta veřejnost eh, by se neměla, nebo ti, kteří to budou číst, by se neměla mezovat pouze na ty, kteří jsou v tomto parlamentu, ale také eh, na obyvatelstvo v 28 členských státech. Měla by to být strategie, o které se bude vědět, která bude dostupná, aby se všichni mohli přečíst, o co v té strategii jde. A tyto zprávy by se měly tedy orientovat na širokou veřejnost. Myslím, že eh, tak by měl být formulován i ten akční plán, o kterém byla řeč. Potom mě velmi zaujalo to vyčíslení těch vašich eh, doporučení. S tím bych byla také eh, velmi spokojená to propojení s těmi obecnými politikami, tak aby se to nemohlo odsunout jenom na nějakou malou skupinu pracovníků, kteří se tím potom budou zabývat. A mělo by to být tedy mainstreamováno do práce všech oddělení. Ta politika nebyla úspěšná v minulosti. Vy jste hovořil například o tom povinném hodnocení dopadů a to by mělo být aplikováno ve všech eh, odvětvích politiky. My víme, že to probíhá té finanční stránky, že jsou u všech politik se vždycky provádí nějaké hodnocení finančních dopadů na určité oblasti, ale teď jde také o to, aby eh, při každé fázi provádění politiky existovala hodnocení, jaký to bude mít dopad na ženy. Doufám, že vás budu moci v budoucnosti kontaktovat, eh, až budu pracovat na té své zprávě, abych potom eh, mohla klást konkrétní otázky k jednotlivým eh, oblastem a tématům. Ta vaše zhodná zpráva je velmi aktuální, je naprosto správně zaměřená. Já si myslím, že to bylo výborné, že jsme vás tím pověřili a děkuji, že jste dnes mezi nás přišla. Těším se na diskuzi. Děkuji velmi pekne a teraz odovzdám slovo jednotlivým spravodajcom, spravodajkyniam za jednotlivé politické skupiny. Za EPP mám eh, pani Gal Pelc, ale pravdepodobne neviem, či je tu, či ju nahradí niekto zo skupiny EPP. Mám zde paní Galte ze skupiny EPP, ne? Za ECR paní Višněvská, ta je stínovou zpravodajkou. Není tady? Někdo chce vystoupit za ECR? Za ALDE paní Mlinár. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěla v podstatě souhlasit s tím, co naše zpravodajka tady rozvedla detailně. Velice se nám líbila vaše zpráva a vaše hloubkové vysvětlení jednotlivých problémů a těšíme se na to, jak paní říkala, že budete chodit do našeho výboru nadále a diskutovat s námi. Takže podle mě to hlavní, co jste zdůraznila, je, že problém pohlaví by neměl být izolovaný, tak jak tomu bylo, ale měl by to být takový všudy přítomný problém a takový je i můj přístup k tomuto tématu. Děkuji vám. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Za skupinu GUE paní Bjork. Nebo někdo jiný? Eh, za tuto frakci není tady nikdo. Za zelené Ernst Urtasun. Také zde není někdo jiný, chce vystoupit za tuto frakci. Pokud ne, tak předám slovo paní Petir, která chtěla slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za tuto velice eh, obsáhlou eh, zprávu. Zajímalo by mě, jak hodnotíte to, do jaké míry se implementuje pekingská akční platforma, do jaké míry členské státy vědí o pekingské akční platformě. Jednu takovou poznámku, která je pro mě velice důležitá a o čem se na veřejnosti příliš neví. Na konferenci o e, populaci a rozvoji e, se říkalo mimo jiné to, že e, potrat by se neměl stát součástí plánování rodiny. Také tam zaznělo, že, nechtěná, že nechtěným těhotenstvím by se mělo předcházet a že je důležité investovat do rodinného plánování a že bychom v každém případě měli odstraňovat potřeby, eh, odstraňovat situace, ve kterých je potřeba eh, potrat. A když to porovnáme se současnou situací, tak zjistíme, že členské státy toho mnoho neudělali v tomto ohledu. A mě by zajímalo, jestli byste měla co doporučit v tomto ohledu? Patrně jste to nezmínila z časového hlediska ve své zprávě. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Tarabila. Ano, já bych rád pogratuloval eh, autorce této zprávy, která eh, také eh, upřesňuje tu zprávu. A my jsme už měli možnost hovořit o e, této otázce rovnosti mužů a žen a myslím i zítra nebo pozítří budeme o tom hovořit e, v komisi. Je to e, práce velice užitečná. Promlouvám o této problematice, protože samozřejmě tato, toto téma tak antikoncepce a toho přerušení těhotenství, to jsou eh, otázky práva, že nemají mít práva na antikoncepci a na přerušení těhotenství a to není zajištěno v mnoha zemích. Ale můžeme litovat toho, že eh, že většinou přerušení těhotenství není volbou úplně dobrovolnou, to se týká i mužů eh, je potřeba k tomu přistoupit tak, že bychom dělali dobrou sexuální výchovu. Je pravda, že když se o tom hovoří ve školách, tak eh, to eh, jsou ti eh, lidé, kteří dělají tyto kurzy, ale zároveň obhajují právo na život a jsou proti této, jsou proti, této, mm, proti těmto opatřením. E, někteří si naopak myslí, že přerušení těhotenství je způsob antikoncepce. To také nelze zastávat. Existují jiné metody antikoncepce. Já jsem rád, že e, současný papež e, není tak vyhrocený, ale v každém případě nereaguje jako předchůdce, jako jeho předchůdce na otázku antikoncepce. Antikoncepce to je právo, o o němž musíme být dobře informováni. Čili aniž bych eh, nějak popíral právo na přerušení těhotenství, eh, na to máme různé názory, ale eh, k těmto speciálním právům třeba přistoupit dobře a s dobrými informacemi. A tyto dobré informace musou mít jak mladé ženy, tak mladí muži. A mohl bych samozřejmě mít koncepci těchto práv širší, ale je užitečné, aby tento výbor Eh, se tím zabýval. My jako muži, bohužel nás málo, kteří se tím zabýváme, touto problematikou. Nicméně ta zpráva, eh, která jde z Kanady a která eh, se byla vypracována na základě té hrozné věci, která se stala v tom kampusu technologickém v Kanadě, tak musíme to mít na paměti a musíme mít také eh, to přání, aby více mužů se angažovalo v této otázce rovnosti eh, mužů a žen v těchto otázkách, protože čím víc nás bude, eh, nás mužů a čím víc nás se bude zastávat žen po boku těchto žen, tak tím ta situace bude lepší. Když je nějaký pokrok, tak eh, je v pořádku, ale je to bitva, která se nás týká všech a musíme ji vést společně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ještě se zeptám, zda ještě eh, nějaký jiný poslanec nebo poslankyně eh, chtějí něco dodat. Pokud ne, dám slovo paní Samkové, aby schrnula tuto diskuzi a odpověděla na otázky, které byly položeny. Děkuji. Děkuji vám za tuto diskuzi. Samozřejmě my jsme vám k dispozici, takže pokud potřebujete eh, nějakým způsobem podpořit eh, ve vaší práci na nové strategii, tak jsme tu pro vás. Je pravda, že se domníváme, že eh, by bylo dobré lépe zapojit členské státy a další instituce Evropské unie pokud jde o definici nové strategie a její provádění. A to zejména v těch oblastech, kde e, se tato problematika zatím příliš neobjevovala. My si myslíme, že jsou nám k dispozici nástroje, které se dají využívat, například genderové posouzení dopadu. Takovéto nástroje musíme umět využívat a musíme připravovat a školit lidi na to, aby je byli schopni využívat. Pokud jde o to téma potratů, tak já si nemyslím, že by se o tom explicitně hovořilo v pekingské platformě. Tam eh, je zmíněno téma eh, zdraví žen, což je jedno možné hledisko, ze kterého lze přistupovat k tomuto problému. Eh, Samozřejmě do otázek zdraví ženy patří i e, těhotenství, porod a problémy s tím související. Dále je to nepřímo e, zapojeno z hlediska násilí, protože k potratu dochází někdy po znásilnění a v těchto případech si myslím, že nemůžeme my tady odsud říkat, co by ženy měly nebo neměly dělat. V každém případě by se jim mělo dostat podpory. Také se téma potratu objevuje v souvislosti s chudobou a e, s ženám v ekonomice. Takže e, předcházení potratům e, by mohlo také spočívat v tom, že by ženy měly možnost podpory v případě, že mají dítě, aby mohly pracovat, protože existují pečovatelské služby ve společnosti a tak dále. Takže si myslím, že tato otázka by se měla vnímat spíše obecněji. Děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji. A budeme pokračovat dalším bodem na programu, a to je bod 5. Situace žen ve státech Perského zálivu. Poprosím tedy paní Michelle Aliomari, aby jsem přišla za předsednický stůl a předsedala se mnou k tomuto bodu. Děkuji. Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo con... Dobré odpoledne vám všem. Přijdeme tedy k bodu 5 a to je situace žen v Perském zálivu. Ráda bych poděkovala všem eh, zúčastněným Eh, za to, že jsou zde s námi paní eh, Orocas. Doufám, že jsem dobře vyslovila její jméno a také velvyslanci, pokud tady je, myslím, že je tady mezi námi. A ráda bych předala hned slovo eh, naší předsedkyni z delegace pro, pro tento námět. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, jak jste mě přijali a děkuji i za vaše pozvání. Eh, jsem velmi ráda, že dnes máme tuto společnou schůzi. Myslím si, že to je skutečně dobrý způsob, jak pracovat. Každý z nás není uzavřen do své vlastní eh, problematiky, do své delegace, výboru, ale naopak se snažíme se sejít a získat eh, globální horizontální vizi našich problémů. Námět by dnes měl být diskutován a je to námět, o něm jste eh, hodně už slyšeli, měla by o něm hovořit paní Rosac a ve vašem výboru se zabýváte tedy problematikou žen a máte zde také delegaci žen z Perského zálivu, čili my zde budeme hovořit o této problematice z ekonomického, politického, ale i lidského hlediska. A myslím, že to je velice důležitá věc. Když jsem vykonávala své funkce v předcházející době jako ministrině obrany, tak jsem e, navštívila několikrát mnohé země zálivu a to, co na mě udělalo dojem, bylo, že během několika let protože já jsem začala vykonávat svou funkci v roce 2002, tak jsem si všimla určitého vývoje. V některých z těchto zemích došlo k většímu vývoji a byl velice jasně patrný. Ráda bych poznamenala, že pokud eh, celek těchto zemí potvrdilo eh, úmluvou na eh, na odstranění diskriminace žen, tak zůstává ještě určitý počet důležitých otázek, které zůstaly nevyřešeny dnes. V politické oblasti nacházíme u tedy zastoupení žen, což je dost výjimečné a bylo dost výjimečné ještě v roce 2000, ale zůstávají zde ještě problémy v, dnešní, v denodenním životě. Například jsou problémy ve výchově, u některých, některých zemích se soustředují na výchovu, ale Samozřejmě všechny mladé dívky eh, se eh, nemohou ke vzdělání stejně dostat. A ne všechny zemi mají stejné uvědomění. A eh, ne všichni řídící pracovníci v těchto zemích si uvědomují, jak mohou ženy přispět k růstu, k rozvoji, k bezpečnosti, k stabilitě jejich zemí. To jsou důležité otázky, kterými se dnes budeme eh, zabývat a je třeba, abychom my na tomto uvědomění také eh, měli svůj podíl. Evropská unie eh, v březnu roku 2011 přidala rezoluci o vztazích se zeměmi v Perském zálivu a připomínáme, že je třeba se zasadit o obranu žen před násilím, protože to je problém, který samozřejmě mm, se neomezuje jenom na země zálivu, je to problém trochu všude. Myslím si, že existují i návrhy eh, zcela konkrétní, které jsou důležité pro uvědomění a pro konkrétní akce, které by měly být eh, zrealizovány. Myslím si, že ta dnešní schůze eh, bude zároveň otevřením se zájmu ze, z nás, ze strany nás všech, ale může to být také výchozí bod k celé řadě konkrétních kroků. Takže vám děkuji za vaši iniciativu i za vaše pozvání a myslím, že eh, předám slovo paní eh, Rosac, která nám vysvětlí a něco řekne k této tematice. Je mi potěšením tu s vámi být a děkuji organizátorům za tuto příležitost stručně vám představit studii pro e, výbor FEM, která se týká situací žen v státech Perského zálivu. Nemáme, málo, nemáme mnoho času, takže e, půjdu rovnou k věci. E, země, které jsme studovali, jsou v abecedním pořadí Bahrajn, Irák, Irán, Saudská Arabie, Jemen, Omán, Eh, Spojené arabské emiráty a tak dále. Jsou to v podstatě všechny země tady na té mapě, kromě Jemenu. Eh, region Perského zálivu je samozřejmě známý kvůli ropě a značnému bohatství a proto má značný politický a ekonomický vliv celosvětově i regionálně a zároveň je tento region známý eh, vyznáváním islámu a nedávnými válkami a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Je to také velmi různorodý eh, regionu. Je tady, jsou tady různá náboženství, různá etnika. Eh, I, ta, i ty státy jsou různě velké, stejně tak se liší i počet migrantů v těch zemích. Pokusím se teď o na stín krátkého historického kontextu, to samozřejmě se tomu nemůžeme věnovat nějaké lidi, to jde na rámec této prezentace. Ale co asi důležité tady zmínit, je to, že tady jsou arabové, syřané, kurdové, peršané, turkové a další e, etnické skupiny. Irán zejména je multietnická společnost a je tady řada různých eh, náboženství, od eh, sunitů, šítů a, a tak dále. Stejně tak jsou tady velké rozdíly v tom podílu migrantů na celkové společnosti od 1% v Iráku po až 70% migrantů nebo přestěhovalců, kteří jsou v Kataru. V naší studii jsme se zaměřili na postavení eh, žen eh, přistěhovalců. Samozřejmě v některých těch zemích mají zákony na ochranu migrantů a oprchlíků, což nemusí vždy nutně zahrnovat eh, služebnictvo, tak pořád ještě nevíme, do jaké míry ty zákony jsou vynocovány v praxi. A jestli eh, vůbec ti migranti a uprchlíci jsou se vědomi, že takové zákony existují protože ty informace o tom e, nám chybějí, takže by bylo dobře v budoucnosti se například zaměřit na tuto oblast, abychom zjistili více informací. Další důležitou charakteristikou v této souvislosti je to, že v uplynulých třech desetiletích se ten region hodně globalizoval, zejména technologicky. A tato globalizace, podobně jako jinde, vedla k tomu, že určité společenské, politické a ekonomické kategorie se více vymezily, například ty rozdíly mezi sunity a šíty, mezi městským, venkovským obyvatelstvem, arabským a jiným obyvatelstvem. Takže ta politika identifikace je tady mnohem e, důležitější, zejména když hovoříme o ženách. což asi eh, je hlavní téma, které může vést k tomu, aby se ty skupiny obyvatel vůči sobě vymezovaly. Je tady samozřejmě celá řada eh, různých eh, aspektů identity, které mohou vést k tomu, že se někdo vymezuje vůči jinému. Někdo by možná to mohl považovat za určitou známku paternalismu západního což eh, dělá z dialogu o ženských otázkách velmi citlivé téma. I třeba diskuze o právech žen je považováno za ideologický import eh, kolikrát a my i v naší studii říkáme, že proti západní cítění není úplně eh, se tady vyskytuje relativně často i u ženských organizací. Šaria je hlavní právní rámec v zemích Perského zálivu. Také je to základ legislativního e, systému. Řada těch zemí ale má smíšený právní řád, založený na e, zvykovém právu, na egyptském zvykovém právu, na anglosaském, francouzském právu a tak dále. A v ústavách e, řady těchto zemí jsou eh, občanská práva všech obyvatel eh, uznávána, nicméně šária je také zmiňována jakýsi nadřazený rámec, který eh, určuje, jestli něco právně povoleno nebo ne. Takže o řady otázek, které nejsou konkrétně upraveny ústavou, pak vykládají ústavu místní soudci, kteří přitom používají šariu. což znamená, že ten právní řád je velmi často nahodilý a často se těžko posuzuje eh, faktická implementace legislativy eh, a rozdíly mezi muži a ženami. Jsou tady potom oblasti, eh, kde Hmm, Pane, velký zájem lidskoprávních organizací, například jde o práva žen, o poručnictví a možnost cestování. Tady je evidentní, že ženy jsou diskriminovány. Je jenom několik eh, málo eh, možností, jak mohou ženy požádat o rozvod, zatímco muži mohou kolikrát rozvod provést jednostranně. Eh, žena může sice požádat o rozvod nezávisle, ale Eh, přijde o veškeré eh, finanční nároky, tak jak je to upraveno eh, manželskou smlouvou, například přijde o své věno. Co se týče poročnictví dětí nebo práva na péči o děti, tady to je automatické záležitost na právo Eh, té nebo oné země a děti se mohou zvolit eh, v určitém věku, jestli chtějí zůstat s otcem nebo s matkou. Ale otec vlastně zůstává poručníkem po celou tu dobu, takže může rozhodovat o velmi důležitých věcech, jako je cestování, lékařská péče, vzdělání a tak dále. V řadě zemí zálivu ženy nemohou cestovat bez eh, svolení svého poručníka, tedy svého manžela nebo svého otce, zejména pokud jde o cestování mimo svůj domovský stát i tam, kde to tak není, třeba například Bahrajnu, existují určité sociokulturní, sociokulturní omezení, která jim tom brání. A dále, co se týče eh, dědictví, tak eh, se kolikrát eh, musí vyplácet jakási pokuta, pokud například dojde k umrtí jednočná rodiny, tak potom se musí zbytek rodiny skládat na kompenzaci za ztrátu toho člena rodiny, stejně tak i um, ženy jsou znevýhodňovány eh, poměrně, nejsou považovány za plnohodnotné eh, mužům, stejně tak jejich svědectví eh, je, má jenom poloviční váhu u soudu například vůči ve srovnání s mužem. Dále, násilí na ženách E, to není nějak zmiňováno nebo upravováno zákony. Mělo by to spadat pod e, tělesnou a duševní e, ochranu všech občanů, ale my jsme museli konstatovat v té studii, že tady chybí ochota úřadu se zabývat tímto jevem a také kriticky analyzovat ten kulturní kontext, který to umožňuje. A na závěr, aspoň na závěr tohoto eh, slajdu, je tady často možnost, že si eh, manželé mohou stanovit eh, jiné, jinou úpravu svého vztahu, například dědictví, péče o děti. A tak a to samozřejmě vyžaduje vzájemný souhlas a to, že oba partneři eh, se shodnou na tom uplatňovat rovnost mezi sebou. Tady na tomto grafu e, vidíte statistické srovnání ekonomického postavení žen ve společnosti. Jsou to údaje za rok 2012. Červenou barvou e, vidíte podíl žen, které jsou zaměstnání, v jakémkoliv zaměstnání na celkovém e, počtu žen v pracovním věku. Tou černou barvou jsou nezaměstnané ženy, ženy které nemají práci, přestože by ji chtěli a zelenou barvou je vyznačen podíl žen, které eh, nepracují a o práci ani neusilují. Jak vidíte, jsou tady někdy obrovské rozdíly, například mezi Katarem a Irákem, ale obecně ta situace eh, není úplně ideální. Na tomto obrázku vidíte podíl žen, které se podílí na přijímání politických rozhodnutí, tedy například počet eh, poslankyň a ministryň. Hm, zase jsou to údaje za eh, rok 2014. Možná, že nejpozorodnější číslo je 82 v Iráckém parlamentu, což eh, bylo dosaženo díky kvótám, ale jak vidíte, stejný princip se už potom netýká ministerských pozic. Jinak eh, v Iráku panuje velký problém s bezpečností. Nebo mají problém s bezpečností, protože jsou neustále šikanovány a různým způsobem ohrožovány, nebo jim vyhrožováno kvůli při jejich přítomnosti parlamentu. Jinak eh, Tady vidíte také, že existuje, eh, ženy eh, jsou zastoupeny i v eh, saudsko-arabském parlamentu, ale tady ten politický systém má svá specifika, protože královská rodina má obrovské pravomoci. Potom existují různé poradní a místní orgány a právě těch posledně zmíněných jsou ženy čím dál tím více zastoupeny. Ale ještě pořád není úplně jasné, jestli ženy skutečně mají nějakou moc a vliv. případě Saudské Arabie jsou ty ženy, které v těchto organizacích dají jmenovány přímo královskou rodinou, což také znamená, že se často eh, dostanou do těch pozic jenom na základě velmi eh, kontrolovaného procesu. Eh, ten počet žen ve vládě je velmi nízký, s výjimkou Bahrajnu a e, Spojených Arabských Emirátů. Tam e, je to považováno za dobré, aby ženy byly určitým způsobem zastoupeny. E, už ve Spojených Arabských Emirátech se objevilo několik prominentních žen, které jsou viditelné ve veřejném politickém životě, takže určitá fakta je potřeba si uvědomit v tom celkovém kontextu, abychom pochopili jejich význam. Tady máme informace o vzdělání a rozdílech mezi muži a ženami. Eh, tady jsou zase velké rozdíly. Eh, v některých eh, státech ženy ve vysokém školství už zaujímají značný podíl. Nemáme ale údaje o Iráku, vzhledem k politické nestabilosti v posledních letech se jenom těžko si získávají nějaké spolehlivé údaje. Vůbec je obtížné tady dělat jakýkoliv statistický výzkum, co se týče jiných oblastí. Eh, na tomto obrázku tedy vidíte podíl, porovnání podílu žen a mužů, kteří mají, kteří absolvovali eh, vysokoškolské vzdělání. Ty roky se tady trochu liší, takže je potřeba k tomu se přistupovat velmi opatrně v tom porovnávání států mezi sebou. Ale vidíte, že ten vysoký podíl vzdělaných žen je také podmíněn financováním které tyto státy nebo některé z těch států poskytují ženám, aby studovali v zahraničí. Protože eh, nese zdané eh, ženy eh, pravděpodobně, nebo mnohem více pravděpodobně budou studovat v zahraničí, protože zatím nemají rodinu. teď eh, naše zjištění. My jsme sformulovali několik doporučení pro celou Evropskou unii. Myslím, že by to mohlo být užitečné nejen pro Evropský parlament, ale pro ostatní instituce a členské státy ve vztahu k státům v Perském zálivu. Já se zmínil o několika z nich. Nechci to eh, tady uvádět eh, podrobněji. Eh, jinak se můžete samozřejmě podívat do kapitoly 6 naší studie. První doporučení je podpořit eh, provádění mezinárodních eh, závazků. To se týká různých ratifikovaných úmluv, jako je SIDA. Irán je jediný, jedinou zemí, která tuto úmluvu neratifikoval. A ostatní státy mají problém s části této úmluvy, tím, že to není v souladu se šariou. Nicméně některé státy už to plně eh, ve své legislativě aplikovaly. Je potřeba, aby probíhal dialog s těmito státy, aby si vněnili myšlenky o tom, jak je možné sladit eh, umluvu SIDA se šarí. Druhé doporučení integrace jasné genderové perspektivy v relevantním financování z Evropské unie. Tady ty možnosti jsou omezené, jak uvádíme také v kapitole 5 naší studie. A to přesto, že některé programy jako Erasmus zmiňují jako svůj cíl rovnost mezi pohlavími. A my si myslím, že stálo za to analyzovat, jestli to relevantní financování jako je Erasmus prospívá skutečně stejným způsobem jak mužům, tak ženám. Další doporučení. Podpora výměny akademiků a spolupráce na mezinárodním výzkumu. Myslím, že toto je relativně nezávazné opatření mohlo by být aplikováno na vše úspěšně na Irán. A dále je potřeba začlenit práva žen do různých vyjednávání v obchodní a vízové oblasti. Mm, to jsou eh, dvě věci, tedy obchod a víza, které jsou zájmu obou stran. Eh, lidskoprávní eh, problematika jež je řešena v některých bilaterálních smlouvách, ale bylo by dobře, aby také výslovně práva žen byla upravena tímto způsobem. A dále je potřeba podporovat nevládní organizace, která bojují za práva žen. Tady je to, mm, si musí poradit opatrně, aby nebyly podezírány z toho, že přinášejí nepatřičné západní vzory. Eh, to se stahuje samozřejmě na podporu ženských političek. Je potřeba tedy k tomu přistupovat opatrně, například tím, že se eh, zaměříme na ne tak citlivé oblasti, například násilí na ženách, což není až tak citlivá věc. Čímž se dostávám ke svému poslednímu eh, obrázku. Na této studii se podílelo několik různých výzkumníků eh, tak to bylo recenzováno z několika stran, nebudu tak měnit všechny, ale musím říct si, že eh, to všechno byly velmi vysoce kvalifikovaní experti a jim děkuji za spolupráci. Děkuji za pozornost. Muchas gracias por, por esta presentación. Děkuji za tuto prezentaci a nyní dáme slovo Eh, panu velvyslanci. Hamid z Masury. Děkuji, já jsem velvyslanec Spojených Arabských Emirátů. Eh, já vím, že ta vaše zpráva pokrývá všechny státy v zálivu. Eh, děkuji tady za tuto prezentaci paní Rahil Rocas a děkuji také, že jste mi umožnili, abych tady v krátkosti vystoupil. Díky tomu bych chtěl také podat eh, aktuální informace o Spojených Arabských Emirátech. Budu se tady omezovat pouze na svou vlastní zemi. Některá z těch, eh, některé z těch údajů například používají mají jako referenční rok 2002-2008, teď už jsme téměř roce 2015 v posledních 43 letech Spojené arabské emiráty učinily značný pokrok v celé řadě oblastí a my zítra z okolností slavíme národní svátek nebo vyhlášení nezávislosti. Pokroku bylo dosaženého v hospodářství, eh, politice, ale v celé řadě dalších oblastí. A legislativa se také musela změnit, aby vyhovala mezinárodním standardům. Spojené arabské emiráty jsou velmi eh, zvláštní struktura z demografického hlediska, protože 80 eh, obyvatelstva představují eh, cizinci a 20 původního obyvatelstva. Normálně to je naopak. My máme pravděpodobně úplně převrácenou strukturu demografickou. Takže u nás eh, žije více než 200 různých eh, národností, eh, kteří u nás většinou pracují. Žije u, ní, u nás 9 milionů obyvatel, z nichž 8 milionů představují právě cizinci a milion původní obyvatelstvo. Já bych chtěl se zaměřit jenom na několik málo oblastí, které si zasluhují vyjasnění například eh, těch 14,7 žen, které eh, eh, například mají za manžela neobčana Plných arabských emirátů, to není úplně přesné, protože v roce 2012 byl přijat zákon, který říká, že děti z těchto manželství mohou také přijmout eh, naše občanství. A to je teď běžná praxe. O bodu to nám dva, o ženách, migrantkách a domácí zaměstnancích s tím, že eh, v našem právu se neuznávají, neuznává domácí služebnictvo za pracovníky a že nemají ochranu a že zaměstnavatel nad má úplnou kontrolu, tím, že jim kolikrát jsou zabaveny pasy a dochází k eh, fyzickému nebo sexuálnímu neužívání. To bych chtěl také vyjasnit. Všichni cizinci, ať už e, pracují e, na pracovním trhu a nebo e, v domácnostech, tak jsou považovány za zaměstnance. U nás to příliš nerozlišujeme. Máme u nás hodně pracovníků, kteří jsou přilákáni pracovním uplatněním u nás. A musí všichni mít uzavřeny řádné pracovní smlouvy. My jsme také přijali řadu úmluv Mezinárodní organizace práce a přijali jsme řadu zákonů na ochranu práv pracovníků oblastech náboru, odměňování, bydlení a zdravotnictví. Jedno z opatření, které u nás máme, je standardní forma pracovní smlouvy, která upravuje vztah mezi eh, pracovníky v domácnostech a jejich zaměstnavatelem. V této pracovní smlouvě jsou stanoveny práva a povinnosti obou stran, například pracovní doba, nevolna a například to, že ten zaměstnavatel musí hradit náklady na cestu, stravu, bydlení a tak dále. Také jde o zajištění zdravotního pojištění. I to je nezbytné. Zaměstnanci v domácnostech také mají právní ochranu a e, jsou chráněny dalšími různými zákony. Měl bych vyjasnit, že ehm, pojetné Arabské Emiráty skládají se sedmi různých Emirátů, jsme tedy federací, takže máme u nás federální vládu, která zastřešuje všechny eh, tu legislativu, která upravuje práva pracovníků. A každý emirát má potom své příslušné úřady, které kontrolují eh, standardy v oblasti pracovního trhu. A na závěr chci říct, že my si uvědomujeme, že toto je eh, oblast, ve které dochází ke změnám. My se snažíme o posílení ochrany lidských práv a práv žen v této oblasti. Spojené arabské emiráty jsou eh, jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících zemí v arabském světě a na středním východě. Eh, co se týče postavení žen, ženy představují například více než 70% vysokoškolských studentů, jak tady bylo už řečeno, zasedají ve vládě, parlamentu a v různých úřadech. Jsou dokonce i piloty a zákon stanovuje, že musí dokonce být zastoupen ve vedoucích orgánech eh, státních eh, společností. Jak vidíte, já jsem obklopen ženami u nás na ambasádě která, a ty mají všechna stejná práva jako muže. A děkuji vám ještě jednou za příležitost tady vystoupit. Muchas gracias a, a usted por esta... Děkuji vám eh, za to, že jste nám poskytnul tyto informace. A nyní otevírám diskuzi. Pokud je někdo, kdo by si přál promluvit, Pokud nikdo? Ne, ano, hlásí se, prosím. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat za tyto velice obsáhlé příspěvky, které jsme vyslechli. Já bych měla eh, jednu otázku. Mě by zajímalo, eh, jestli eh, také byly provedeny určité statistické průzkumy ve Spojených Arabských, Emir- Arabských Emirátech, protože možná tady dochází ke špatné implementaci legislativy. My jsme tady vyslechli určité informace, které ukazují na to, že existuje mnoho společných rysů této legislativy s legislativou evropskou. Nicméně možná nejsou nějaké problémy s prosazováním této legislativy? To je moje otázka. Děkuji. Sí, la señora Vana tiene la palabra. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte paní Vana. Děkuji. Já bych také chtěla velice poděkovat za tuto studii, za tento přehled o situaci žet v Perském zálivu, eh, což je pro nás v Evropském parlamentu velice důležité, protože se zajímáme o práva žen. Mě by zajímala ta konvence SIDO, CEDAV, eh, o které, kterou už podepsalo, eh, podepsali v podstatě všechny státy, o kterých se bavíme, kromě Iránu, protože Irán tady vidí rozpor v článku 1 s právem šaria, ostatní státy to podepsali s výhradou, což znamená s určitým dodatečným protokolem. Ehm, a já bych se chtěla zeptat na to provádění, jak ehm, ženy ehm, v podstatě toto vnímají. A mě by zajímalo, jaká je důležitá diskuze o e, CDA, CEDAV v státech Perského zálivu. Je to podle vás nějaká udržitelná e, základna například pro e, aktivisty, kteří bojují za rovnost pohlaví a také pokud jde o přípravu a důležitost statistického materiálu. Je to tedy dobrá báze, na jejímž základě se to dá implementovat, protože vy jste říkala, že ve většině zemí je CDVV implementována. A mě by tedy zajímalo, eh, jaký je stupeň této implementace, co máte na mysli, protože samozřejmě je veliký rozdíl mezi požadavky konvence SIDO a realitou. Muchas, muchas gracias y para finalizar... Eh, Děkuji. A na závěr pan Kan. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom velice stručně. Já jsem nedávno měl příležitost navštívit Spojené arabské emiráty i Bahrajn a e, osobně na mě učinilo e, veliký dojem, e, jaké aktivity probíhají mezi ženami v obou těchto zemích. Ve Spojených Arabských Emirátech jsem navštívil eh, akci jednoho politického institutu, kde dominovaly ženy, kde to vlastně celé pořádali ženy. A já jsem si říkal, proč je nepozveme do Evropského parlamentu a nevyslechneme si je. Ta debata se týkala eh, bezpečnostních problémů a často slycháme, že tady také dominují muži. Eh, já si myslím, že tyto ženy by nám měly mnoho co co říci a mohli bychom se od nich učit, takže to by bylo dobré eh, proskoumat tuto možnost. A dále Bahrajn. Včera se tam konalo druhé kolo voleb a mě velice povzbudila skutečnost, že e, přibylo žen, které prošly volebním procesem. Podle mého názoru je to velice pozitivní výsledek. A konečně já si uvědomuji, e, že je to citlivé téma, jak jste říkali, ale podle mě bychom se měli zabývat otázkou, e, jak oddělit některé kulturní a náboženské aspekty protože když se podíváme eh, detailně na, těch, na ty náboženské aspekty, eh, tak eh, je tam mnoho v podstatě ochranu, které skýtají bezpečnost oproti kulturním aspektům. A tady si myslím, že z toho by mohla vzejít ta změna, o kterou všichni usilujeme. Mohlo by to velice posílit e, pozici žen v těchto zemích, protože e, samozřejmě e, jejich ekonomický přínos by měl být značný. A ta, to by, myslím, byla naše hlavní dividenda. Muchas gracias y ahora en nombre... Děkujeme a nyní jménem služby pro zahraniční vztahy. Předávám slovo dalšímu řečníkovi. Good afternoon. Thank you very much, Madam Chair. Dobré odpoledne, děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom velice stručně eh, chtěl bych poděkovat institutu Atria eh, za tu 18-stránkovou eh, zprávu. Je velice hutná a zároveň velice pragmatická a realistická a obsahuje všechna nutná data. Pokud bych si mohl dovolit střípek kritiky, tak mm, mě by zajímal i, i Jemen. Ten by měl být zahrnut do té studie, protože to je problematický region. A potom další eh, kritický bod. Tady jsme samozřejmě zasaženi nejnovějším vývojem, ale eh, zajímal by nás eh, faktor hrozby sil, která, jak víte, nyní panuje v Iráku a Syrii a vede k obrovským porušováním lidských práv všechny ty body, které jste e, zdůraznila ve své zprávě, jsou také obsaženy v naší strategii pro lidská práva. Jak víte, tak máme strategie šité na míru pro e, různé země světa, včetně e, Perského zálivu. Evropská služba pro vnější činnost v podstatě dává genderová práva pod mikroskop a analyzuje je, ale zároveň je nechceme vidět odděleně. Vnímáme je v celkovém kontextu společnosti a také z hlediska e, implementace ekonomických, sociálních a politických práv. Nelze pochopit e, ženský problém, e, jestliže nevíme, jak s tím souvisí svoboda náboženství, jaká je legislativa v oblasti nevládních organizací, jak, jak je to s trestem smrti. Tady máme příklad paní Jabari, která byla popravena v Iránu za to, že byla napadena, tam byla v podstatě obětí Eh, takže tady to se týká toho mainstreamingu eh, genderových problémů do lidských práv. Eh, jak víme, tak nemáme lidskoprávní dialog s těmito zeměmi, nicméně vedeme politický dialog a formálně či neformálně vždycky nadhazujeme otázky lidských práv a genderová problematika do toho patří. Pokud vím, tak ani Saudská Arábie nepodepsala a neratifikovala SIDO. My jsme jsme eh, tlačili na Saudskou Arábii, aby to udělala, byť s výhradou, protože výhrady to je další důležitý bod. A já jsem velmi rád, že je tu pan velvyslanec Spojených Arabských Emirátů. E, bude se konat neformální dialog o lidských právech, respektive konal se před dvěma týdny 20. listopadu a e, tam jsme identifikovali velký pokrok v Emirátech. A podle mě jsou tu jsou tu dvě, mož, dva možné způsoby. Buď identifikovat ta špatná místa, anebo zdůrazňovat pokrok a dělat z těch úspěšných států dobrý příklad. Psychologicky tady vlastně jde o motivování sousedů, aby konkurovali v pozitivních výsledcích těm úspěšným státům. To je tedy ten náš pozitivní přístup. A e, myslím si, že e, existuje i usnesení Evropského parlamentu, které hovoří v tomto tomto smyslu. My využijeme e, této studie pro naši práci a e, je tam také obsaženo doporučení v oblasti financování. Bohužel můj kolega Zdevko tady není, ale e, vím, že nařízení o novém evropském nástroji politická práva a demokracii e, je velmi e, orientovaný na tuto problematiku a určitě s jeho pomocí nalezneme nějaké možnosti financování. Ještě jednou děkuji a blahopřeji k té studii. Děkuji a abych uzavřela tento bod na programu dne. Zde ještě někteří poslanci chceli vznést otázky a vznesli je a není je třeba na ně odpovědět. Děkuji za ty velice zajímavé e, otázky a e, postřehy. E, já bych chtěla začít dvěma věcmi, o kterých mluvil pan velvyslanec Hamid Salimasuri. Vy jste hovořil o dvou místech v té zprávě a říkal jste, že zdroje, které jsme použili, nejsou příliš aktuální. Já myslím, že to je platná kritika, samozřejmě korektní. My jsme se snažili vycházet z co nejnovějších zdrojů a vy jste se zmínil o tom, že pokud jde o občan, občanství a situaci eh, pracovníků v domácnosti, tak tady se právní situace změnila. My to samozřejmě proskoumáme a zohledníme. Eh, zároveň eh, je přesto eh, důležité eh, zkoumat, zda jsou tyto zákony správně eh, implementovány a zda ti dotyční lidé, tedy ti pracovníci v domácnosti, ti migranti si uvědomují ta práva, která mají a zda se jich domáhají. To jsou tedy určité věci, které třeba proskoumat. Pokud jde o ten pozitivní vývoj, tak samozřejmě to je skvělá novina a já myslím, že to zmiňujeme v té celkové zprávě detailněji, než u těch jednotlivých, u těch zpráv o jednotlivých zemích. Pak tu padla otázka na rozdíl mezi Eh, zákony. Eh, já už teď nevím, kdo se na to ptal. Eh, zda jsou ty zákony srovnatelné se situací v Evropě, ano, to byla, myslím, vaše otázka, a zda jsou správně implementovány či ne. Ano, já bych ráda věděla, do jaké míry statisticky je podchyceno, zda není ten problém spíše u, legis- u prosazování té legislativy, než přímo u té legislativy samotné? Ne, informace o implementaci bohužel zatím nemáme. To je eh, zajímavé téma pro další eh, výzkumy. Pokud jde o SIDO, tak eh, ano, eh, Irán je jediná země, která tuto umluvu neratifikovala a myslím si, že všechny země to učinili s výhradou. Ty eh, výhrady byly v podstatě stejné, problém byl v tom, že tato umluva není slučitelná s právem šaria, a pokud zda to má nějaký vliv na ženy v těchto zemích, tak ano, samozřejmě musí to mít vliv na situaci žen v těchto zemích. A zda je to spolehlivý rámec, tak nějak zněla ta otázka? Já jsem se ptala, jestli si myslíte, že SIDO je rozumná, základ, rozumná základna, rozumný základ pro aktivistky, zejména eh, v, pokud jde o sběr dat a eh, další nástroje. Ano, e, teď tomu rozumím. Ano, v rámci našeho výzkumu e, oslavujeme experty, e, a žádáme od nich, aby oslavovali ženská hnutí v těchto zemích a e, několik z nich by, e, několik z nich e, se zmiňovalo o tom, že by to bylo dobré téma do diskuze, nicméně ne, nebylo mnoho těch, kteří se o úmluvě SIDO zmiňovali, takže je to v povědomí, ale možná ne zase tak výrazně. a e, o tom, že bychom se mohli velmi poučit od žen ve Spojených Arabských Emirátech a v Bahrajnu, ano, s tím souhlasím, to je velice dobrý nápad a e, oddělování e, záležitostí kulturních od záležitostí náboženských. S tím já v podstatě souhlasím. Jedno z těch doporučení zní, že Evropská unie by mohla usnadnit dialog mezi jednotlivými islámskými zeměmi Eh, tedy dialog právě například na eh, téma, zda je sídou slučitelné s šariou a tak dále. Takže to je vynikající nápad a eh, to, že tam není zahrnut Jemen do té zprávy, ano, to je opravdu škoda. Je to velice důležitá země, kterou bychom se měli zabývat. Nicméně z hlediska e, výzkumníků e, musím říci, že už osm zemí bylo už tak dost e, k analýze, ale určitě v budoucnu bude příležitost analyzovat i situaci žen v Jemenu. Děkuji vám. Muy bien, muchas gracias. Volvo a reiterar el agradecimiento. Děkuji ještě jednou, paní Rocas, a vám děkujeme za účast na tomto setkání, které je provázáno s studií, kterou jsme prezentovali. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu dne, a to je diskuze k roční, roční zprávě o lidských právech a demokracii eh, za rok 2013. Navr- navrhovatelka je eh, paní poslankyně Žitňanská, která nám nyní eh, odprezentuje svoje stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma je velice eh, důležité a je naší povinností si tyto společenské hodnoty chránit a musíme trvat na jejich dodržování. Když jsem se stala zpravodajkou k tomuto materiálu, tak mi bylo doporučeno, abych si vybrala dvě nebo tři témata, kterým bych se věnovala a zároveň mi bylo řečeno, abych vypracovala stanovisko eh, z 15 znaky, což je mále, protože jistě víte, že toto téma je velmi široké a eh, v minulém roce, který dnes hodnotíme, Eh, došlo k porušování eh, lidských eh, práv nejenom u jednotlivců, ale i skupin. Věnujeme se tématu dětí a zdravotním postiženým a já jsem si vybrala právě tyto oblasti a snažila jsem se poukázat na tu, ty skutečnosti, které by měly být zprávě zohledněny. Jako už minulý týden bylo řečeno, a jak to řekla paní předsedkyně našeho výboru, za každou statistikou a za každým číslem je konkrétní příběh, konkrétní člověk, takže i e, ty moje doplňky, i ta moje zpráva souvisejí s konkrétními příběhy. Ten první se týká jedné mladé ženy, která byla dlouho vystavena násilí ze strany svého partnera a po, v době svého těhotenství on ji fyzicky napadal, přikladal ji nůž na krk, vyhrožovali smrti. Po narození dítěte eh, se eh, toto ohrožování obrátilo i k děťátku, tak proto ta matka se odhodala, že partnera opustí, že uteče. To mnoho žen nedokáže, takže to je jí vlastně ke cti. Její ke cti, že dokázala svého partnera opustit, ale problém byl, že nechtěla, aby vypátral, takže se uchylila ke svým známým a nepřijali se, se na úřadech, aby mohla dostávat eh, podporu nebo nějakou finanční dávku a vůbec nežádala svého partnera o výživné, takže si dovedete představit, v jaké situaci žila. A proto si eh, myslím, že je velmi důležité hovořit o násilí, kterého se dopouštějí na ženách, tak jak zde padlo také v tom prvním příspěvku od paní Samekové. A je třeba hovořit o tom, že eh, by se na řešení těchto problémů měli mnohem více podílet muži. Protože eh, já jsem také skonstatovala, že v případě, že se vyřeší jejich problém, tak se řeší i problém žen. A výroční zpráva se věnuje i osobám se zdravotním postižením, bohužel jen v jednom krátkém odstavci, kde se hovoří o potřebě integrovat práva těchto postižených do všech evropských politik. A zde bych také udělala jednu poznámku. Osoby postižené jsou autonomní bytosti, které si zaslouží k tomu, aby se podílely na politice, které se jich, která se jich dotýká. A programy, které mají chránit, nemůžeme vymyslet bez eh, konzultace s těmi lidmi, kteří zažívají tuto situaci občana s postižením. A proto je třeba, aby eh, bylo třeba eh, být s nimi neustále v, kontakt, v kontaktu. Tak jsme byli eh, toho svědky v Řecku, já jsem na to vzpomínala, na, jsem to poznamenávala na plenární schůzi. Ten monitoring je důležitý i na území členských států, protože práva těchto lidí jsou trestu hodně zanedbávaná a pak se jedná o lidi, kteří eh, mají omezenou možnost se bránit. Já jsem se často setkala s případy eh, těch žen, které byly postižené a měly, byly jim kladeny překážky k založení vlastní rodiny. Když se podíváme na statistiky, tak nejvíc ohrožená skupina to jsou právě ženy a děti se zdravotním postižením a proto je potřeba jim věnovat pozornost nejenom ve zprávě, ale i v jejich řešení o ženách ve válečných konfliktech, což je třetí oblast, které se chci věnovat. Nebudu o tom hovořit zdlouhavě, protože považuji tuto oblast za jednu z těch priorit našeho výboru. Minulý týden laureát Sacharovy ceny doktor Mukwege o, o tom o, hodně hovořil a myslím si, že hovořil i velmi uh, plasticky násilí, které se dopouštějí na ženách, ale i na eh, děvčátkách a na eh, malých dětech. A doufám, že přičiním našeho výboru se stane, že takováto zvěrstva je to i to e, slabé slovo, ani zvířata se k sobě nechovají tak, jak se chovají muži k ženám v této oblasti, tak doufám, že se nám to podaří zastavit a zarazit, aby tak, jak jsou nepovolené chemické zbraně, tak ani zbraň e, znásilňování nebylo možné ve válečných konfliktech používat. A e, je třeba se zasadit o to, aby ti, kteří toto dělají, byli postaveni před soud, protože v roce 2014 je to netolerovatelné. Poslední oblastí, kterou se chci zaobírat, je postavení žen v romských osadách, dodržování jejich práv. E, to možná není problém, e, která většina členských států tady zná, je to problém, který my máme na Slovensku. A příběh, který mě k tomu vedl, je příběh 14-letého děvčátka, která žila s rodinou v jedné romské velice chudé osadě, kde ty rodiny žili velmi chudě, několik rodin v jedné místnosti, 10 až 15 lidí na jednu místnost neměli ani pořádné sociální zařízení. E, ti lidé chodili na, e, na toaletu ven, e, na latrínu a jednoho večera ta 14-letá Marie takto šla a byla znásilněná a to byla ještě zdravotně postižená, čili tam byly i ty sociální aspekty, které vedou k tomu, že se ženy stávají obětmi násilí a nejsou chráněny ani okolím, rodinným. Proto se musíme podívat i na ty nedůstojné podmínky, v nich žijou tyto, žijí tyto ženy a tyto děvčátka, která často opouštějí školu předčasně, často se stanou matkami velice brzy, protože to pro ně je i zdroj příjmu a bohužel je to jev, ke kterému dochází velmi často. E, tímto způsobem e, tyto velice mladé dívky se stávají matkami a pak se to odráží i na sociální situaci celé rodiny a celé jejich komunity. To jsou tedy ty hlavní oblasti, kterým jsem se věnovala jako dlouhohod dlouholetá novinářka a politička, pracuji s těmito skupinami, velice často jsem v terénu, čili takových příběhů bych vám mohla říct stovky a stovky a myslím si, že by eh, že ty moje poznámky a připomínky by měly být eh, přeměněny do konkrétní pomoci těmto ohroženým skupinám. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na diskuzi, protože věřím, že já mám své priority a svá témata, ale takové máte zřejmě i vy, takže můžeme společně tuto zprávu zhodnotit o stavu lidských práv za rok 2013. Muchas gracias a la señora Sinanska. Děkuji Eh, paní eh, Žitňanské za tuto eh, prezentaci, za tuto zprávu. A nyní otevírám diskuzi. Děkuji vám, paní předsedkyně mě požádal, požádala stínová zpravodajka Maria Gabriel, abych tady přednesla její hodnocení eh, této zprávy. Eh, Maria Gabriel vás pozdravuje a omlouvá se za to, že tu dnes není. Eh, Nemohla sem přijít protože je ve Štrasburku na schůzi společného parlamentního výboru ECI. Eh, e Takže bych vám chtěla jejím jménem říci následující. Paní Gabriel se domnívá, že tento návrh zprávy Eh, ob, ob, ob, zejména části 56 eh, a 61, eh, které se týkají násilí na ženách, genitálního mrzačení a také znasilňování jakožto nástroje války, jsou, že, že, že jsou to tedy dobré odstavce a já bych chtěla poděkovat paní Žitňanské za její zprávu, ale myslíme si, že měla více zdůraznit roli žen v demokracii proto paní Gabriel podá pozměňovací návrhy, které zdůrazní roli žen v demokratické konzolidaci a e, mírotvorných procesech. E, domníváme se, že tato dimenze nebyla dostatečně rozvedena v návrhu stanoviska. A proto e, se pozměňovací návrhy budou týkat boje proti genitálnímu mrzačení, a dále bude podán pozměňovací návrh týkající se sňatků v raném věku, e, přístupu k primárnímu i sekundárnímu vzdělání a role žen v mírové konzolidaci. E, tyto aspekty jsou do určité míry přítomné v textu, ale myslím si, že bychom měli detailněji říci, jak chceme proti těmto jevům bojovat. Bueno, puesto que no hay... Eh, ještě někdo se hlásí, prosím. Jménem zelených bych také e, přivítala tuto zprávu. Myslím si, že témata genderu, e, právě tak jako e, LGBT, jsou v té zprávě už obsaženy a právě tak vítám stanovisko k této zprávě a mezi těmi ty priority, které tu byly zmíněny, e, jsou v souladu s tím, e, co bychom si představovali, ale přesto bychom tam ještě něco dodali. E, zejména bychom tam chtěli velice jasný odkaz na, na umluvu SIDO, protože tady už tedy existuje mezinárodní umluva poměrně dlouho a to by bylo, ta, byla taková známka, že se touto umluvou držíme a že se jí řídíme a dále bychom tam rádi eh, objasnili ten pojem eh, genderově založené násilí, protože eh, nejde pouze o násilí na ženách, ale také násilí proti genderové identitě a proti vyjadřování genderu, takže bychom chtěli přidat odstavec, který toto objasňuje. A potom, když hovoříme o genderovém násilí v konfliktech, tak tady správně zaznělo, že, že laureát Sacharovovy ceny, pan eh, Mukwege, velice zdůraznil toto téma svou přítomností v Evropském parlamentu a my bychom eh, ještě eh, chtěli specifikovat text a jmenovat několik případů, kdy toto násilí v konfliktech je pro ženy velkým problémem. A dále bychom byli velmi rádi, kdybychom pouze nekonstatovali, jaké jsou problémy, ale kdybychom také volali po jasných akcích a e, odkazovali na nástroje, které jsou užitečné v boji proti genderovému násilí ve válečných konfliktech. Dále bychom tam chtěli mít e, jasno, jasný odkaz na e, sexuální a reprodukční práva, protože se domníváme, že mnoho žen stále ještě trpí nedostatkem těchto práv a to si myslíme, že by mělo být zmíněno ve stanovisku výboru FAM. A konečně rádi bychom zvolili takový průřezovější přístup k diskriminaci, protože tady nejde o diskriminaci na základě genderu, ale i o další formy diskriminace, které jsou které spolu souvisejí, jak, jak se domníváme a měli bychom je v tomto stanovisku uvádět společně. Děkuji vám. Děkuji Co se týče socialistů, tak eh, poslanec poslal eh, celou řadu bodů a chtěl, aby se eh, k ně vyjádřili, jelikož se nemůže účastnit této schůzy. Nicméně to všechno jsou body, o kterých se ji zmínili jiní mluvčí. A rád bych chtěl, aby se hovořilo ve stanovisku také o dalších třech otázkách, kromě toho, co se zde už eh, diskutovalo teď, již chtěla by tam byl odkaz na smlouvu z Istanbulu a na jeho potvrzení. Dále se domnívá, že je důležité ratifikovat eh, ze strany Evropské unie, vzhledem k tomu, že se hovoří o lidských právech a o právech žen. Čili SD by měl být ještě bod k tomuto tématu dále, eh, k tomu, co se týče používání žen jakožto eh, válečné zbraně, tak eh, tam by bylo třeba trochu lépe hovořit o prevenci a boje se stereotypy a je třeba tam poznamenat, že je celá zásadní, aby eh, se toto projevilo i v informačním sektoru. A dále chce poznámku k procesu vzdělávání všech zúčastněných, kteří se zabývají pojednávání, tedy, kteří se zabývají ženami, které byly oběťmi násilí. Tady je třeba podpory pro vzdělávání, pro je tady třeba podpora pro všechny služby, které pracují v prospěch tedy žen, které byly obětmi násilí. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 10. prosince 2014 a pak v lednu budeme o této zprávě hlasovat. Nevím, zda paní Žitňanská ještě chce něco k tomu poznamenat, k těmto poznámkám, které zde zazněly. Děkuji za všechny poznámky. Věřím, že budeme spolupracovat a že nakonec dospějeme k té konečné verzi, která bude uspokojovat všechny. Děkuji vám. Takže děkuji a přejdeme k bodu následujícímu, to je bod číslo 6. Máme eh, mezi námi ředitelku Evropského instituce pro eh, rovnost pohlaví, eh, institut AEGE e a nyní uvítáme. you very much. Já vám děkuji. Chtěla jsem uh, jenom říci, že myslím si, že to je poprvé, co ředitelka uh, institutu EIG pro rovnost pohlaví uh, přichází do našeho výboru. Je to nový výbor, který se zabývá právě žen, který začal pracovat během této legislatury. Takže bych vám chtěla poděkovat, že jste mezi nás zavítala a e, poděkovala vám předem i za prezentaci pracovního programu, který institut má a doufám, že e, můžeme e, spolupracovat a že je spolupráce mezi naším výborem a tímto institucem bude jistě výhodná a zajímavá, protože potřebujeme prostor pro diskuze, pro setkávání, čili ještě jednou chci poděkovat paní eh, Langbakové za to, že k nám do výboru přišla. Ano, pro mě velkým potěšením, že tady mohu prezentovat poprvé v tomto volebním období členům tohoto výboru. My už jsme nyní se začali připravovat na ten příští pracovní program, ten byl přijat před eh, dvěma týdny naší výkonnou radou a v okamžiku, kdy to bude schváleno, tak vám ten text můžeme poslat. Teď vám to zatím chci ukázat prostřednictvím této prezentace. Jedna z věcí, které eh, mě dnes zaujaly, byla ta diskuze o fekinském programu, o eh, prozačení pohlavních orgánů žen, o násilí na ženách a na mužích, o zapojení mužů do debaty a o dalších otázkách. My k tomu všemu máme konferenci, která se bude konat tady v prosinci v Evropském parlamentu, takže již nyní pořádáme řadu věcí, které by pro vás mohly být relevantní. Příští rok je také poslední rok našeho druhého tříletého programu kde jsme se zaměřovali na vytváření partnerství. Dnes například také zabýváme tím, jak spolupracovat s vaším výborem. Protože bychom rádi, kdyby i toto partnerství se posílilo, kdybychom eh, se zajímat o to, co je důležité pro Eh, zainteresované strany, jaká témata jsou důležitá při prosazování rovnosti mezi pohlavími. To všechno budou naše hlavní cíle. Nyní jenom obecně bych chtěla poukázat na ty oblasti, kterým se věnujeme v naší práci. Možná je to spíše informace pro nové členy výboru a je to také uvedeno v tom eh, nařízení, které je naším zakládajícím dokumentem. Jde o to, jak analyzovat eh, údaje a statistiky, které máme o rovnosti mezi pohlavími. Tak, aby to mohli používat eh, nejenom politici, ale také eh, řada lidí na evropské nebo národní úrovni. Aby se dobře připravovala, plánovala nová opatření a aby se to promítlo také například do rozpočtu. My jsme v roce 2013 eh, zahájili eh, veřejňování indexu pro rovnost pohlaví. Eh, v příštím roce také budeme inicializovat další takový index a to bude index, který se bude zaměřovat na sledování násilí proti ženám. což eh, je věc, která nebyla dostatečně zpracovaná v okamžiku demisí, eh, byly založeny. Je to důležitá otázka, eh, objevuje se také ve strategii komise. I zaměstnanost je velmi důležitá vzhledem k tomu, že zajišťuje nezávislost žena. potom také, jak tady můžete vidět, budeme mít Eh, údaje o ukazatelích z Pekingu, té pekingské platformy. A my vidíme, že lidé si v té naší databázi hledají informace, my je aktualizujeme pravidelně. A je to určitě eh, dobrý zdroj informací pro různé cílové skupiny. Dále se tím dál tím více zabýváme násilím založeném na pohlaví. to, často se o tom hovoří jako o násilí na ženách, přestože eh, je možné hovořit o násilí na mužích. Já bych vám mohla ukázat na konkrétních studiích, eh, co všechno hm, je předmětem tohoto průzkumu. Potom bych mohla hovořit o genderovém mainstreamingu, což je také velmi důležitá oblast, jak už to bylo řečeno v tom hodnocení dopadu, jde o budování kapacit, o osvětových kampaní a dalších eh, podobných eh, otázkách a já vám později řeknu, co všechno plánujeme v této oblasti na příští rok. A potom jde o dokladech eh, rovnosti pohlaví. Jde o to, jaké nástroje můžeme najít, které nebudou jenom ekonomické nebo sociální, eh, abychom našli nějaký ukazatel, který nám prozradí, jaká je ta situace v dané zemi. Na příští rok eh, plánujeme jednu zprávu a jednu studii. To by mělo proběhnout v rámci lucemburského předsednictví, které se zvolilo jako jedno z těch důležitých témat ženy a rozhodování v politice. Takže my v té naší zprávě chceme zase popsat nové indikátory. A za souhlasu Evropské komise s komise jsme se také rozhodli aktualizovat databázy o ženách v rozhodovacích funkcích, protože to je velmi dobrý nástroj, který vytvořilo DG Justice eh, před několika lety. A teď to bylo převedeno pod eh, náš eh, institut, takže my tam na tom budeme pracovat. Chceme tam zařadit také několik nových ukazatelů, tak abychom skutečně zmapovali ty změny. A také připravujeme jakýsi materiál k tomu výzkumu. Eh, to bude během eh, nizozemského předsednictví. A další věc, kterou také plánujeme, a to bude během eh, slovenského předsednictví, protože jedno z těch témat během slovenského předsednictví je přeskum té pekingské platformy Většinou ta práce trvá, práce trvá roka půl, aby bylo možné nazbírat a zpracovat všechny ty údaje, které e, jsou relevantní a prezentovat je vládám. Máme tedy tu pekingskou zprávu. Jak už dnes se bylo zmíněno, to se dotýká se řady různých témat. A podobně jako u toho bodu před eh, tímto eh, existuje celá řada zdrojů dat a my si myslíme, že u této pekinské platformy by bylo dobře se na to zaměřit například na eh, provádění legislativy v oblasti lidských práv. Tato zpráva ehm, je tedy, se dotýká řady věcí, my se potom snažíme analyzovat eh, všechny ty údaje a ten vývoj, který proběhl od roku 2007 eh, někdy až do roku 2013 to jsou asi poslední e, údaje, které máme. Myslím si, že to velmi zajímavé zhrnutí, co se stalo ve všech těch oblastech eh, pekingské platformy. A potom e, se tam můžete seznámit s těmi partnerstvími, které chceme zřídit během tohoto roku, abychom e, e, e, přizpůsobili ty informace, které vytváříme uživatelům. Tady vidíte hlavní oblasti a to, co je tady na dole, tedy to násilí a sektorová nerovnováha, to, ne, k tomu máme poslední nové indikátory. Dá se, eh, že budeme muset eh, zanalizovat eh, nejrůznější soubory dat. Velmi obtížně se to získává ze všech 28 členských států, abychom to mohli porovnávat. No, aby to bylo dostupné. Takže to eh, spadá do těch partnerství, kde eh, jedním z těch eh, bodů je snaha o zajištění spolehlivých dat. Ať už komunikujeme s kýmkoliv, tak většinou na to získáváme velmi kladné reakce. A to také proto, že příštím rok roce bychom měli zveřejnit databázi, kde bude obsaženo všechno, co jsme dosud identifikovali o rovnosti pohlaví. Nebudou to tedy jenom eh, čistě ukazatele indexy, ale budou to také různé zprávy, například o tom násilí, o pekinské platformě, o jakýchkoliv dalších souborech dat. bude mít také vlastní software, který umožní, aby se různí výzkumníci eh, mohli dělat vlastní výzkum na základě těch eh, eh, dat, které jim dáme k dispozici. Bude to vypadat tak, že statistiky budou konečně využitelné pro různé nástroje a my si myslíme, že to tedy prospěje mnoho, mnoha lidem. A teď k otázce násilí. Výkonná rada schválila ten náš nadcházející pětiletý pracovní program, který je zaměřený právě na násilí proti ženám. A my jsme například už provedli několik studií, které měly velký dopad, například ta studie o e, zmrzačování e, ženských polovních orgánů. My jsme před dvěma lety provedli celoevropskou studii o FGM na žádost tehdejší e, komisařky Redding a ta studie také posloužila jako základ pro to pozdější sdělení, které vydala komise. A teď jsme e, k tomu připravili e, aktuální informace, které by se měly promítnout do hloubkové studie o tom, které skupiny žen jsou ohroženy FGM. Chceme to co nejdříve eh, finalizovat, aby to bylo k dispozici. Tady jde o ty metody, o to, jak ta situace vypadá ve členských zemích a co členské státy mohou dělat, jaké nástroje mohou využít pro to, aby například zlepšili povědomí a tím pádem snížili to riziko, že k tomu bude docházet. Dále tady eh, máme studii o nákladech násilí na ženách, to je studie, které, kterou bychom měli zveřejnit 8. prosince, pardon, 10. prosince parlamentu. Dokonce i předsedkyně vašeho výboru slíbila, že se toho zúčastní. Eh, to byla také studie, eh, kterou eh, se pořídila Evropská komise s tím, abychom se věnovali otázce, jestli je možné odhadnout vzniklé náklady a my jsme tedy se snažili popsat fungování těch modelů, které byly použity v těch předchozích studiích, nejenom v EU, protože těch studií se nebylo tolik, ale e, podobných e, e, zemích. A na základě deseti studií jsme se snažili analyzovat nějaký vzorový přístup a také data, které byla použita. Takže teď máme také eh, studii o eh, implementaci, o také průzkumech, které jsou prováděny v některých zemích. Je to tedy velmi zajímavá studie, kterou chceme dále rozvíjet v budoucnosti. A to všechno eh, bylo na základě minimálního objemu dat, Teď bych se chtěla zmínit také o té naší studie o administrativních zdrojích dat, tak abychom udělali přehled o tom, jaké statistiky jsou k dispozici, zejména na úrovni členských států. A to už eh, bude prezentováno 8. prosince v budově Rady za přítomnosti zainteresovaných eh, gremii, to eh, se týká tedy policie, zdravotnictví, sociálních služeb, eh, správnosti a všech eh, veřejných služeb v těchto oblastech, tak abychom popsali ty informace, které jsou dostupné v této oblasti o i na ženách. Policie samozřejmě má nejvíce k dispozici, ale prakticky to nejsou žádné statistiky, které by byly srovnatelné, které by byly dostupné ve všech členských zemích. To je pro nás výzva. A příští rok, až se tím budeme zabývat, tak bychom chtěli eh, začít eh, diskuse o tom, jak harmonizovat například definice, protože i ty definice se od sebe liší. A dokonce i v tom, eh, jak jsou tyto incidenty hlášeny, v tom se to také velmi liší. Máme tedy tento dlouhodobější plán a příštím roce se budeme snažit mapovat pojmy a metodologie, které se používají ve sběru dat a na základě toho bychom chtěli připravit doporučení pro všechny členské státy o dobré praxi, tak aby Eh, výsledkem toho bylo vypracování nějakých eh, ukazatelů, které potom budou měřit pokrok dosaženého v Evropské unii v oblasti tohoto násilí. A potom tady vidíte i tuto stužku bílou, což souvisí eh, s kampaní, které se účastnili předseda parlamentu Schulz. Máme i jeho prohlášení na internetu. Doufáme, že to podpoří více poslanců, jako to hovořil pan Tarabela. Jde o to, jak eh, změnit přístup eh, zejména mladších mužů. A tato kampaň se na to zaměřuje. I ta bude spuštěna parlamentu 10. prosince a my zase rozešleme eh, informace a pozvánky k tomu, abyste se toho zúčastnili, protože si myslíme, že to je velmi důležitá věc. To tolik tedy k našem partnerstvím. A teď eh, genderový mainstreaming, na eh, což jsme velmi pišní. A prostě se o to s vámi podělíme, to bude na začátku příštího roku. což by měl být eh, internetový nástroj pro genderový mainstreaming v jednotlivých sektorech. Protože je důležité ukázat příklady, které nejsou eh, ty tradiční oblasti, teď jich je devět. Eh, brzy to bude k dispozici na internetu, tam je nějaký krátký popis a potom jsou tam ty dostupné nástroje, také metody, také příklady dobré praxe, svědčené praxe členských států a také organizace, které mohou pomoci s budováním kapacit. Hlavní ambicí je finalizovat to ve všech těch oblastech politiky v EU Myslím, že by to mohlo zajímat různá oddělení komise nebo ve evropských institucích a mohli by to použít ve své práci. A teď eh, výhody eh, rovnosti mezi pohlavími. My tady chceme eh, přístupnit informace, které by poskytly jakési ekonomické argumenty, které by se mohly používat pro to, abyste přesvědčili politiky nebo ty, kteří už jsou například eh, toho názoru, že rovnosti bylo dosaženo, aby se posílil jakýsi argumentační repertoár. Dále je to dokumentační eh, centrum. My jsme před několika lety zjistili, že i v Evropské unii eh, neexistuje jednotná terminologie pro tuto oblast. Dokonce i ten pojem genderový mainstreaming nebyl jednotně definován, že by eh, vždycky měl eh, obsahovat určité klíčové eh, pojmy. My jsme tedy před několika lety s různými institucemi a knihovnami na tom začali pracovat. A ta práce bude finalizována příští rok a díky tomu budeme mít eh, systém, který bude obsahovat jednotnou terminologii, jednotný popis a tak dále. A dále máme komunikační strategii. Už se na nás obrátilo několik eh, poslanců, eh, zejména z tohoto výboru v předchozích letech, kde si požadovali určité informace k tématům, které zajímaly. A my máme to dokumentační středisko, kde je dispozici různé studie v různých jazycích, protože my jsme součástí eh, sítě podobných eh, institutů v různých zemích. Ten proces je možná příliš dlouhavý, ale teď už máme celou řadu zemí, které jsou do toho zapojeny, takže to všechno je propojeno a nemusíte klikat eh, na nějaké různé úrovně, ale můžete si to najít potom přímo z našich webových stránek. Eurogenda, to je jeden z úkolů, eh, který nám byl předělen na základě nařízení. Snažíme provádět hodnocení toho, jaká hodnocení jsou potřebná a jestli eh, by bylo možné věnovat pozornost jiným tématům. A teď našim mezinárodním v naší mezinárodní agendě my eh, se snažíme spolupracovat se, s eh, předvstupními státy nebo skandinávskými státy. Zítra se bude konat jedna taková debata o tom, jak se poučit příkladu Švédska a my potom se snažíme šířit tyto informace o státy z východního partnerství. Budeme mít také dvouletou konferenci u nás eh, v našem sídle. Víme, že víte asi, že to dělá švédská vláda, a tam jde zase o to, jak využívat mechanismus IPA pro budování kapacity, šíření informací o roli eh, orgánů, které mají na starosti rovnost mezi pohlavími. I eh, naše partnery dále prohlubuje mezinárodní spolupráci. Dnes už tady byla řeč o úmluvě SIDO nebo o e, Pekinské platformě, no, komisi pro status žen. To jsou všechno instituce, které e, se tomu věnují. Tolik tedy ve stručnosti ty věci, které my plánujeme na příští období a které tedy provádíme i e, kontinuálně. Muchas gracias, señora Lam. Děkuji paní eh, Bakové za vaše prezentace byla opravdu vyčerpávající a umožnila nám vidět, jak eh, je obsáhlá práce, eh, která nás čeká, která čeká také váš ústav. A doufám, že to bude užitečné i pro tento parlamentní výbor. Otevírám tedy diskuzi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 Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla eh, upřímně poděkovat institutu eh, EIGE, zejména jeho ředitelce paní eh, Virginii Langbach, za velice obsáhlou prezentaci této zprávy která se týká aktivit vašeho institutu a jeho priorit do budoucna. Výsledky této zprávy jen potvrzují, že je zapotřebí takovéto instituce protože nemáme dostatek dat k dispozici ze všech 28 členských států, což by nám umožnilo plně porozumět reálné situaci například prostřednictvím indexu eh, genderové rovnosti. Když se podíváme na ty výsledky, tak eh, Evropská unie je teprve v půli cesty ke svému konečnému cíli protože podle toho indexu máme v průměru pouze 54 bodů ze 100. což znamená, že váš institut i další instituce Evropské unie mají před sebou ještě mnoho práce. A já se velmi těším na tu akci, která se bude konat 10. prosince a e, doufám, že tam přijde hodně kolegů. E, jak víte, tak e, tato akce se bude týkat domácího násilí, násilí na ženách a já očekávám, že tam budeme diskutovat o opatření, která je třeba přijmout. Budeme diskutovat o rozšiřování spolupráce V nedávných, v nedávných diskuzích také s jeho svatostí papežem jsme se také dotkli tématem eh, témata násilí, což jen ukazuje, jak je toto téma aktuální. A vede mě to k závěru, že se musíme všichni spojit a pracovat společně a společně bojovat proti eh, násilí na ženách a eh, hledat možná řešení. Eh, chtěla bych také poblahopřát institutu k jeho Centru pro výzkum, pro rešerše a dokumentaci, protože si myslím, že jeho zřízení je velmi pozitivním krokem v době digitalizace. Určitě tento nástroj výrazně využijí studenti, badatelé a v neposlední řadě také politici. Takže ještě jednou eh, děkuji vám za vaši aktivitu a přeji vám hodně zdaru, protože výsledky vaší aktivity jsou dnes evidentní. Děkuji, paní Vana. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Langbak za tu informaci. Já už jsem hovořila o tom, jak jsou důležité statistiky a v tomto smyslu vaše práce je e, obdivuhodná. Vy jste hovořila o e, genderovém mainstreamingu a e, o genderových rozpočtech rozpočty, o genderové tvorbě rozpočtu. Máte nějaká statistická data, protože já jsem se na to ptala v rozpočtovém výboru a oni řekli, my bychom velmi rádi se tím hlouběji zabývali, ale nemáme absolutně žádná data. A já jsem řekla, podívejte se na Evropský institut pro genderovou rovnost, ten určitě něco mají. A oni řekli, který institut? Takže eh, já se, bych se chtěla zeptat, jak budete šířit povědomí o své existenci, eh, a to i uvnitř Evropského parlamentu, protože tady by určitě prospěl nějaký marketing, abych tak řekla, protože sběr a analýza to je jedna věc, ale ta data by se potom také měla používat a měla by se dostávat ke všem politikům, zejména k těm, kteří eh, o genderových statistikách toho mnoho nevědí. Děkuji. Mám jeden, jeden velmi eh, konkrétní dotaz. Váš institut má, studuje o eh, veřejných eh, výdajích, které jsou určeny ženám v členských státech? Po jednotlivých státech? Takže uzavřeme tedy ještě s jedním dotazem. Pani Neuchl, Děkuji za tuto velice obsáhlou zprávu, byla velice zajímavá a je vidět, že je zapotřebí takovýchto vědeckých podkladů pro boj proti, tohoto druhu, proti tomuto druhu diskriminace. Já bych se vás chtěla zeptat, je možné eh, také jaksi eh, externě eh, zadávat určité úkoly, například když potřebujeme určitá data na nějaký projekt, můžeme vás oslovit s touto externí žádostí? Muy bien, creo que las preguntas además han sido muy, muy concretas. Děkuji. Otázky byly velmi konkrétní, předáváme tedy slovo paní doktorce Langbakové, aby odpověděla. Eh, thank you very much. The question... Děkuji vám. Ty otázky jsou velice dobré, jsou velmi eh, konkrétní a pokud vám nebudu schopná odpovědět teď, tak odpovím nejpozději za týden, protože v některých případech, eh, například eh, pokud jde o, tu, o ten genderový mainstreaming a rozpočet, tak my máme plán, který spustíme už koncem letošního roku eh, a máme eh, také plán pro genderové posouzení dopadu a genderovou tvorbu rozpočtu, která je jeho součástí. A abych tedy navázala na váš výrok o informačních kampaních, tak ano, my pořád máme tento problém, protože existujeme zatím teprve 4,5 roku, takže musíme eh, o sobě dávat eh, vědět a musíme komunikovat. A my plánujeme na příští rok, že eh, ještě před tím, než budeme mít webovou stránku, připravíme informace o jednotlivých sektorech a zašleme je jednotlivým analytickým oddělením, eh, mimo jiné i v Evropském parlamentu. Tedy jak se genderová rovnost týká životního prostředí, nebo jak se genderová rovnost týká školství, a tak dále. Bude tam také odkaz na tu webovou stránku a potom e, i genderová tvorba rozpočtu bude součástí naší činnosti. My o tom budeme diskutovat, je to opravdu velmi důležité. E, některé iniciativy už probíhají. Máme také zprávu o, e, o institučních mechanismech a tam také se zmiňujeme o, eh, tom, o té tvorbě rozpočtu, posouzení dopadu a mainstreamingu. Například Rakousko je velice dobrým příkladem v genderové tvorbě rozpočtu. Takže eh, my budeme dále ve stejném duchu postupovat z, záleží to na požadavcích našich eh, hlavních zainteresovaných stran. Každopádně musíme mnohem více komunikovat, s tím souhlasím kolik se vynakládá na politiky eh, ženských otázek v členských státech. Takové informace nemáme, eh, protože, také abych to navázala na vaši otázku, my máme eh, ty ústřední úkoly, které jsou součástí strategie komise nebo jsou součástí nařízení a podle nich pracujeme. Takže pokud přijde nějaká další žádost, tak většinou záleží na tom, zda e, tedy je to pro Evropskou unii. Zatím se o něčem takovém nediskutovalo, ale e, my máme národní akční plány. Zase pekingská zpráva, kterou jsme velice důkladně e, hodnotili, obsahuje toho mnoho ne snad z rozpočtového hlediska, ale je tam vidět, jaké jsou priority a například elektronická šikana, kriminalita a tak dále. Takže to jsou témata e, jiná poněkud než e, tvorba rozpočtu. A pokud jde o ta konkrétní data, tak my většinou e, děláme to, právě proto zřizujeme tu databázi. Ta databáze by měla odpovídat sama na otázky, jestliže existují, jestliže existují data, pak je najdete v naší databázi. Takže to je jedna věc. A e, pokud jde o to, jestli si můžete objednat studii, tak samozřejmě my máme rozpočet, který je schválený Evropskou unii a naše aktivity my plánujeme e, předem, s předstihem, tak jako teď. A pokud bychom měli něco přidat do našeho plánu, pokud to není velice malé, tak bychom to museli přednést správní radě, kterou tvoří 18 zástupců členských států plus jeden zástupce Evropské komise, takže to by nějakou dobu trvalo objednat si takovou konkrétní studii. Ale ta data a dokumentační centrum, o kterém hovořila e, paní Blinkevičů, to jsou nástroje, které jsou k dispozici poměrně rychle. Děkuji. Určitě e, použijeme e, práci, kterou vykonává institut, tak jak se o tom hovořila. Doufám, že budeme moci mít i další setkání jako to dnešní a že tomu tak bude pravidelně i do budoucnosti. Dobře, takže končím tuto schůzi, uvidíme se zítra ráno, v 9 hodin je schůze koordinátorů a schůze řádná začíná v 10. Dobrý večer.